Krátká zpráva Gabriele Stauner o akčním plánu komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly. Slovo má zpravodajka čtyři minuty. A pane komisaři, kolegové, kolegyně. Zásada efektivní interní kontroly patří k nejdůležitějším zásadám rozpočtu a které, na které se soustředí komise při provádění eh, rozpočtu a při využívání prostředků. Efektivní kontrola a prostředku rozpočtu a eh, je a eh, dohlížena Evropským účetním dvorem. Evropský účetní dvůr často předkládá různé podněty komisi, aby bylo zajištěno, že prostředky rozpočtu jsou využívány efektivním způsobem. Dlouhá léta se však nepodařilo dosáhnout toho, aby Evropský účetní dvůr eh, dal komisi eh, pozitivní eh, prohlášení o spolehlivosti. Často dochází k problémům. Například před několika lety došlo k problémům s programem Galileo. Někdy je možné, že dochází i k podvodům. V lednu 2006 komise vypracovala akční plán pro integrovaný kontrolní rámec. Cílem tohoto programu, tohoto plánu bylo získat pozitivní hodnocení Evropského účetního dvora. Při realizaci akčního plánu došlo jasně k tomu, že komise se skutečně snaží o efektivní využívání prostředků. Je ale třeba poukázat na to, že zde dochází k velkému prodlení. Komise proto musí zrychlit tempo, jakým zavádí jednotlivá opatření. Pokud má mít tento akční plán a pozitivní dopad na hodnocení ze strany účetního dvora a poslanci a pak také budou moci s klidným svědomím udělit komisi absolutorium. A nechci zacházet do detailů jednotlivých opatření, chtěla bych ale poukázat na to, že efektivní kontrolní opatření jsou nyní nesmírně důležitá, především v souvislosti s balíčkem pro hospodářskou obnovu a při zjednodušování rozdělování rozpočtových prostředků. Došlo například eh, ke změnám eh, v udělování prostředků eh, ze strukturálních fondů a z Evropského fondu pro boj proti globalizaci. V oblasti strukturálních fondů dochází k realizaci jednotlivých opatření ve spolupráci s členskými státy. To je samozřejmě nutné, aby bylo zajištěno, že prostředky jsou využívány efektivním způsobem. Zároveň ale nutné, aby komise prováděla odpovídající kontrolu využívání prostředků. Víme, že komise vždy ale nemůže postupovat v členských státech tak, jak by si představovala a jak by si také představoval Evropský účetní dvůr. Především a při výročních a zprávách a prohlášeních jednotlivých členských států dochází eh, často ke spožděním. Parlament pak má problémy učinit si odpovídající obrázek o provádění v jednotlivých členských státech, protože eh, způsoby eh, předkládání informací nejsou jednotné. Je třeba, aby členské státy předkládaly úplné informace a také vysledovatelné informace. Doufám, že komise se skutečně bude efektivně snažit brát své úkoly vážně. A děkuji. Nyní předávám slovo komisaři Baru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní Štauner za její zprávu a parlamentu za konstruktivní dialog, který jsme vedli od chvíle, kdy se komise zavázala v rámci akčního plánu s cílem dosáhnout pozitivního absolutoria. Komise se domnívá, že ta deklarace, kterou jsme dostali za rok 2007 od účetního dvora, je nejlepší, jakou jsme kdy dostali. Akční plán přispěl k této deklaraci. A já mám to potěšení informovat vás o tom, že komise pokročila v přijímání své poslední zprávy o dosaženém pokroku 3. února. Jak říká paní Štauner ve své zprávě, to byste měli zohlednit nebo mohli byste to vzít v úvahu při vašem usnesení o udělení absolutoria. Naše sdělení z 3. února představuje první hodnocení akčního plánu k 31.12.2008. Dochází k závěru, že bylo dosaženo velkého pokroku v rámci mandátu této komise. Uvedu některé body. Pokud jde o zjednodušení, pokud jde o vykonávání rozpočtu na základě jasných a zjednodušených kritérií, eh, tak to vystoupilo. Je to teď 25 celého rozpočtu. V rámci plánu hospodářského oživení navrhujeme zjednodušené postupy, především pokud jde o strukturální fondy. Účetní dvůr pozitivně hodnotí zprávu z hlediska eh, spolehlivosti a jasnosti tohoto postupu ze strany komise, což je obsaženo v bodu 3. Také akce 11 eh, v rámci strukturálních fondů v roce 2008 eh, zaznamenala velké zlepšení. Výše 1 miliarda 500 eh, milionů byla získána zpět. Eh, v roce 2007 to bylo 288 eh, milionů. Služby komise čím dál více uplatňují společné normy, pokud jde o metody kontroly, zajišťování lepší koordinace a sdílení výsledků. To přispívá k tomu, že se snižuje administrativní zátěž a lépe se využívají výsledky kontroly. abychom posílili zodpovědnost členských států v rámci sdíleného řízení, akce číslo, akce číslo 5, tak v tom také postupujeme a nadále získáváme roční souhrny auditu. Komise bude pokračovat ve svých akcích e, i v jiných iniciativách, které usilují o vylepšení kontrolního rámce. Zpráva paní Stauner zdůrazňuje klíčovou roli konceptu tolerovatelného rizika v rámci tedy možných eh, budoucích zlepšení. Tento koncept usiluje o definování na politické úrovni eh, odpovídající rovnováhy, mezi výsledky a náklady na kontrolu. Samozřejmě není možná nulová chybovost. Ta, té nelze dosáhnout, ale je jasné, že chybovost může být různá Interinstitucionální diskuze o tomto konceptu dále probíhá na základě nedávného sdělení komise. Místo předseda Kalas měl příležitost o tom hovořit v parlamentu na lednovém zasedání. Rád bych zdůraznil důležitost této iniciativy, která umožní orgánu, který uděluje absolutorium, lépe vyhodnotit řízení rizik, eh, které provádí komise. Naše poslední zpráva vám ukazuje, že komise dokončila různé akce. Účetní dvůr eh, sám vyhodnotí dopad jednotlivých akcí ve své výroční zprávě za rok 2008. Ještě jednou děkuji paní Štavner za její zprávu, která je výzvou k dalšímu zlepšení našeho účetního rámce. Děkuji, paní zpravodajko. Vielen Dank. Děkujeme. Hlasovat se bude zítra. Podle pořadu jednání eh, nyní následuje krátká zpráva a paní Šaldemoze o eh, rizicích hazardních her na internetu. Předávám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Er Děkuji, paní předsedkyně. Jsem eh, velmi hrdá